Yeah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré rádo. Budeme pokračovat naší schůzí výboru. Na programu máme nyní bod číslo 7. Doba vyhrazená pro otázky týkající se provádění nařízení REACH. REACH, to je ten velký balíček z loňské, pardon, z minulé legislativní periody, který se nyní provádí. Je opředen mnoha otázkami, otázkami veřejnosti, ale i otázkami interními. No a nyní mají kolegyně a kolegové tu možnost položit celou řadu otázek zástupcům komise. Srdečně u nás vítám pana Haňce Curka, generálního ředitele Enterprise v Evropské komisi. Pane Curku, srdečně vítejte. U vás pracuje pan Kus Boršat, je ředitelem eh, vodních chemikálí a biotechnologií. Pane Borchete, srdečně vítejte. Představovali jsme si tak, že eh, ty otázky, které dorazily, rozdělíme do tří bloků. První blok je Registration, Agency and Fees. Druhý blok má nadpis Candidate List, Annex 14 a 15 eh, a 13, takže přílohy 14 a 13. Já nevím, jestli to někomu z vás něco říká, ale posleze uvidíme, co to je. 3. Notification of penalties, animal testing, impact of reach a potom relation with other legislation and nanomaterials. Takže to jsou zase tři bloky. Já navrhuji, aby pan generální ředitel Zurek, anebo aby vy jste nás uvedli do tématu a pak přejdeme k bloku číslo jedna. Pane Zurku, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za příležitost informovat vás o stavu provádění REACH. Zároveň bych to chtěl hned vymezit. Chci říci, že část otázek nemůže zodpovědět sama komise, protože nejsou v naší gesci, ale jak jistě víte, REACH vyžaduje síť a spolupráci různých aktérů. Komise je pouze jedním z těchto aktérů. Za druhé, za druhé bych rád omluvil pana Karla Falkenberga, generálního ředitele služby pro životní prostředí. Pan generální ředitel se nyní nachází v Bangkoku na přípravné konferenci, na klimatickou konferenci v Kodani a myslím si, že tam jej potřebují nutněji než my zde. Dále pak navrhuji, že bych při odpovídání otázek, které nám již byly zaslány písemně, že bych byl trochu detailnější, abych dal odpověď i těm členům výboru, kteří eh, nebyli při schvalování líče v parlamentu, abych jim ulehčil orientaci v tom, o jaké téma přesně jde, o, o jako, jakou oblast působnosti rýč půjde. Pokud s tímto postupem tedy souhlasíte, začal bych krátkým přehledovým stanoviskem a potom bych se věnoval otázkám, které vy jste navrhli v těch třech blocích. Máme čas do 11 hodin, což je hodinka a čtvrt. Pevně doufám, že se do toho času vejdeme, bylo by to hezké. Takže prosím, myslím, že můžete rovnou začít a vylíčit nám, jak vypadá stav věcí. Děkuji vám kvůli jednoduchosti eh, budu přednášet ve špatné angličtině běžném jazyce komise. Jsem velmi rád, že mám poprvé příležitost oslovit vás v této fázi realizace a je třeba říci, že REACH byl jedním z nejambicioznějších legislativních návrhů, které byly přijaty za předsednictví eh, pana Barosa a za předchozího funkčního období parlamentu. Eh, REACH činí z Evropy světového lídra v oblasti chemického průmyslu. REACH má několik cílů naraz. Jednak jde o vysokou míru ochrany pro lidské zdraví a životní prostředí, dále o propagaci alternativních testovacích metod, o volný oběh chemika- chemikálií a posílení konkurenceschopnosti a také inovativnosti v chemickém průmyslu. Parlament sehrál klíčovou roli při zajištění toho, aby nařízení bylo vyvážené mezi na jedné straně problematikou ochrany veřejného zdraví, lidského zdraví a životního prostředí a na druhé straně konkurenceschopností a inovativností. Když váš zpravodaj, pan Sakony, napsal knihu o přijetí rýče, do podtitulu vepsal Um, popis politického úspěchu. S tímto hodnocením bychom souhlasili. Uh, takové je tedy historické pozadí a nyní, jak to vypadá v praxi. Jak už jsem řekl, my jsme pouze jedním z aktérů, eh, kteří mají na starost zavádění rýče či provádění rýče. Tím hlavním hybatelem samozřejmě je agentura eh, pro rýč, která již byla zavedena. Ta má na starost ty centralizované postupy a potom příslušné orgány v členských zemích. E, do toho vstupují dvakrát, jednak prostřednictvím spolupráce s agenturou a na druhé straně také e, prosazováním nařízení, jeho vynucováním. Dále tyto orgány členských zemí jsou odpovědné za látky, které představují riziko pro lidské zdraví, pro vyhodnocování látek, které představují riziko pro lidské zdraví či životní prostředí. Důležitá je také spolupráce a přispění eh, samotného chemického průmyslu a zainteresovaných stran, které chtějí podpořit eh, bezpečné užívání chemikálií. Ta první výzva už je za námi. To bylo ustavení agentury eh, v Helsinkách. Jak víte, bylo to složité, protože jsme měli velmi málo času. Ovšem s obrovským, díky obrovskému odhodlání všech kolegů, kteří byli vysláni do Helsink, eh, aby tam hledali prostředky, jak agenturu zavést, bylo možné, aby agentura zahájila činnost již v červnu 2007. Eh, zatím je stále ještě ve fázi růstu, momentálně má kolem 350 zaměstnanců, ale v rok 2010 bude rozhodný protože eh, tehdy se přiblíží první termín pro registrace a agentura bude muset zvládnout obrovský úkol, který s tím souvisí a bude muset také navýšit svůj počet pracovníků. Do roku 2010 zůstane agentura závislá na dotacích společenství, protože až velmi pozdě v roce 2010 očekáváme, v pozdní části roku 2010 očekáváme, že eh, se začnou objevovat eh, vlastní příjmy, protože listopad 2010 je ten eh, termín a teprve po registraci vlastně bude vydána faktura, kterou potom bude třeba zaplatit. Takže počítáme, že vlastně až v roce 2010 začnou přicházet vlastně příjmy agentury a proto jsem byl velice vděčen za podporu tohoto výboru Eh, při zajištění dotace z prostředků společenství, eh, která původně nebyla plánována. To byl vlastně první takový, prv, to byla první taková zkouška ohněm. Ehm, naštěstí agentura ji prošla na výbornou, protože na místo počtu předregistrací, eh, který jsme odhadovali, přišlo 20 násobně více těchto žádostí bylo to 2,7 milionů předregistrací, které, nebo žádostí o předregistrace, které agentura musela řešit. A proto um, vybavení informačními technologiemi a další oblasti musely být posíleny v průběhu této fáze. Proběhlo to úspěšně. Kromě té pr- toho prvního termínu pro předregistraci v listopadu 2010 máme ještě druhý důležitý legislativně legislativní akt, který vstoupí v platnost. A to je CLP, klasifikace, značení a balení chemických výrobků, což bude spuštěno začátkem roku 2011. A bude se s tím pojet také obrovský počet eh, žádostí o registraci, které by muset agentura zpracovat. Takže Zavedení a údržba e, funkčních IT nástrojů, dále vypracování pokynů pro mm, podniky a zejména malé a střední podniky. To byl opravdu náročný úkol pro agenturu. Uplynulo o něco méně než tři roky od přijetí nařízení, ale bylo by možné říci, že e, těchto cílů bylo reálně dosaženo. Ehm, IT pro REACH už, je, už, už není, to běží. A od roku 2009 už podniky eh, s tímto pracují. Jednak to požaduje pro výměnu kontaktních, eh, kontaktních eh, údajů o podnicích, které produkují stejné chemické látky a pro sdílení dat. Všechno už je k dispozici na webových stránkách a ty fact sheety o všech klíčových procesech už jsou také k dispozici v různých jazycích. Komise také upravila přílohy a vyjasnila, u kterých látek není třeba provádět eh, registrace, to jsou přílohy římská 4 a 5. Dále vyjasnily se požadavky na eh, rating podle expozice, to je příloha číslo 11. A také proběhl přeskum, přeskum pro eh, VPP a další nebezpečné látky příslušné příloze líče. Komise také přijala řadu prováděcích opatření. To se týkal testování, a také restrikce, to bylo převzato z té první legislativy. Eh, dále pro další kroky, byla, byl zveřejněn první seznam kandidátů v listopadu 2008 a doporučení ECHA o prioritních látkách které třeba zařadit na seznam pro autorizace, pro povolování. Nicméně tady třeba nestrácet ze zřetele, že největší výzvou, kterou představuje REACH, to není výzva pro eh, ECHA nebo pro komise, ale je to výzva pro podniky. Podniky nesou za to, aby sdělili informace o tisícovkách látek, prostřednictvím fóra pro výměnu informací, tak, aby se zabránilo zbytečnému testování na zvířatech a podniky také musí, musí sdílet náklady pro případné dodatečné testy tam, kde jsou nutné. Podniky musí provést tisícovky rizikových analýz a e, předkládat žádosti o registraci. Podniky také musí zaplatit poplatky za tyto žádosti. Kromě finanční zátěže je zde také obrovská zátěž z organizačního hlediska a z hlediska technické expertízy, kterou mm, mm, podniky musí vybaveny. Eh, Hlavní eh, Združení chemického průmyslu už se spolupracují s agenturou ECHA a s komisí, aby zvyšovali povědomí, informovanost a pomohli podnikům dostat svým závazkům. Také jsme provedli globálně harmonizovaný systém OSN do svého eh, systému CLP. Přijetím REACHE a CLP Evropská unie prokázala svoji ochotu být lídrem ve světě a vést svět k bezpečnému zacházení s chemikáliemi. S chemikáliemi. Někteří z našich obchodních partnerů vyjádřili eh, obavy ohledně mezinárodního dopadu RIČE, ale jiní partneři reagují pozitivněji a vyhodnocují možnosti alespoň toho, aby částečně zharmonizovali svoji legislativu s RIČem a mnozí také vychází z našeho CLP jako z modelu, jako z příkladu pro to, jak provádět eh, globálně harmonizovaný systém OSN. Zejména vítáme pozbudivé signály, které nyní přicházejí od nové americké vlády, kde eh, se rozpracovávají principy pro eh, reformu řízení chemikálií a také se ukazuje, že REACH by mohl posloužit jako model Čili my jsme vlastně nastavili celosvětový benchmark v oblasti eh, legislativy pro chemický průmysl a chemikály a měli bychom tuto pozici zajímat i do budoucna. Mnoho již bylo vykonáno, ale samozřejmě ještě mnoho velkých výzev před námi stojí, nicméně věříme, že díky vzájemné spolupráci se nám to bude dařit do budoucna stejně dobře jako do posud. Děkuji za tuto příležitost eh, vystoupit s tímto stručným přehledem a poprosím kolegy, možná nejprve pana Bocheta, aby začal odpovídat na otázky tak, jak jsou uskupeny do těch jednotlivých bloků. Děkuji vám, pane Surku. Myslím si, že pro nové, ale i pro ty, kteří již vypadli z toho tématu, to bylo prostě velice důležité. Paní Satu asi má nějaký problém. Já jsem si přála, abychom využili čas na odpovědi na velmi konkrétní otázky. Jistě, tam se do, k tomu se hned dostaneme, ale myslím si, že trocha trpělivosti neuškodí. Dostáváme se k prvnímu bloku. Pane Boršate, je to na vás. První otázka je od pana kolega Zébera. To byla otázka poplatků. Mohl byste na to prosím odpovědět? Procedura bude taková, že tazatelé dostanou možnost krátce položit otázku a pak ještě, pak ještě další kolegové budou moci položit otázku k celému komplexu. Pane Brošetr. Skutečně chtěl bych poskytnout informace o registraci. Vy jste zmínil poslance, kteří položili otázku. Já bych rád doplnil některé otázky týkající se předregistrace, které byly položeny váženým předsedou výboru Leinenem a začnu odpovědí na jeho otázku na toto téma. Abychom umožnili společnostem sdílet data a abychom zabránili zbytečnému, zbytečným zkouškám na zvířatech je to možnost tedy předběžné registrace u látek podle fáze 1 a ve spolupráci s agenturou ECHA a s promyslovými svazy vznikla intenzivní informační kampaň, aby došlo k většímu povědomí mezi společnostmi, aby společnosti tedy se registrovaly předběžně milionů předběžných registrací od 140, 143 tisíc látek byly předloženy 65 tisíci společnostmi. To značně přesahuje původní odhad komise a vyvolává obavy z počtu registrací, které lze očekávat k prvnímu termínu k 30. 11. 2010. ECHA přímo odpovídá za zpracování registrací a ECHA analyzovala data z předběžné registrace a spolupracuje s průmyslem, abychom dospěli k lepšímu odhadu počtu registrací, které je možné očekávat v roce 2010. Přetrvávají nejistoty, ale zlepšené odhady se neliší od původního odhadu komise. ECHA očekává, že řada látek se bude blížit původnímu odhadu komise, což je asi 9 tisíc. ECHA se také domnívá, že odhad komise, pokud je o počet eh, žádostí o registraci 25 tisíc, je předvídatelný. Toto číslo je víceméně jisté, když ECHA se domnívá, že by toto číslo nemělo přesáhnout počtu 75 tisíc tedy původní obavy, že by ECHA dostala 2,75 milionů žádostí o registraci, jsou neopodstatněné. ECHA i nadále zkvalitňuje své odhady a komise sleduje tuto práci. ECHA také aktivně chápe navazující plány, které řeší nárůst aktivity v následujících letech. Předpokládáme desetinásobnou kapacitu pro, počíta, pro informační systém REACHE, který je předpokládán také, předpokládáme navazující kroky v oblasti lidských zdrojů, zejména v oblasti odborné přípravy pracovníků určených pro jiné úkoly, tak, aby mohli podporovat registrační tým v období největší zátěže, pokud to bude nutné. A také je zde možné to řešit subdodatelsky. Tolik, pane předsedo, pokud jde o předregistraci. Eh, poslanci Zebra a Prody položili řadu otázek týkající se samotného registračního procesu. A nyní bych se chtěl pokusit o odpověď. Odpověď je taková, že proces registrace plně běží, když došlo k některým problémům, komise a ECHA tento postup eh, sledují na základě informací, které dostáváme z průmyslových svazů, lze očekávat, že podniky budou schopny registrovat látky včas. Registrace podle Ríče byly zahájeny 1. června 2008 a až dosud 120 registrací bylo dokončeno, což znamená že byly i zaplaceny příslušné registrační poplatky. 600 spisů bylo zatím předloženo. Kvalita registračních žádostí se musí v následujících letech zlepšit. A látky, které jsou již na trhu dlouhou dobu, budou zařazeny do systému ve třech krocích na základě objemu vyráběné chemikálie nebo dovážené chemikálie na základě vlastností této látky a průmysl není připravuje registrační žádosti pro první termín registrace 30. listopadu 2010. Sdílení dat u každé látky probíhá v rámci takzvaného SIFSE, Fora, oh, slovo SIFS budete často slyšet v tomto vystoupení, takže já to řeknu ještě jednou. A potom už budu říkat jenom SIFS. Výměna, forum o výměně informací o konkrétní látce. ECHA, komise a průmyslové organizace se maximálně snaží pomoci podnikům překonat potíže při přípravě registrací ve fázi 1. ECHA a komise spolu organizují řadu konferencí, seminářů seminářů na internetu pro zúčastněné strany, které mohou klást dotazy. Jedna otázka také se týkala doby potřebné na zpracování žádosti. Průměrná doba je zhruba jeden rok a to se bude samozřejmě lišit na základě obsahu, objemu a použití látky. Jednoroční odhad obsahuje sběr informací, veškeré pod případné pokusy a zpracování žádosti. A u látek s, vy, s vysokým objemem bude, budou některé zkoušky dlouhodobější v souladu s přílohami 9 a 10 nařízení REACH. Avšak eh, tyto pokusy nebudou prováděny před termínem registrace, pokud registrující společnost zahrne návrhy na pokusy v samotné žádosti. A, pokud se nejedná o pokusy v žádosti, tak je možné vyřídit tuto žádost během dnů a měsíců. Avšak je třeba uznat, že administrativní práce významně naroste v případě přípravy rozsáhlých společných podání kde hlavní registrant bude komunikovat s řadou společností a zúčastněných subjektů a dojde ke sdílení informací a dat. A bude třeba tedy společně poskytovat tyto informace. Pane předsedo, když mi dovolíte, není se, pokusím zopět otázku pana Prodio týkající se případného nesplnění příslušných termínů a lhůt a jaké existují tedy nástroje pro chemický průmysl, aby splnil tyto záměry. Komise nepředpokládá žádné změny v nařízení a snaží se pečlivě odhadovat dopady, které by se neměly měnit. Podniky, které budou fungovat, musí splnit požadavky a musí včas registrovat. Komise předkládá tento návrh a komise podrobně analyzovala náklady na registraci v rozšířeném hodnocení dopadu. Příprava registrace se odvíjí od nákladů, které se tedy hradí jednotlivými zástupci v konkrétních oblastech. A pro registraci nové látky, tedy látky, která nepatří do fáze 1, to vstoupilo platnost 1. června 2008 a běží pro látky fáze 1, které byly již na trhu. Termín registrace závisí na ročním objemu, dováženém nebo vyráběném a liší se od 3,5 až 11 let od vstupu v platnost nařízení, což poskytuje průmyslu nezbytný čas pro přípravu. A je třeba také mít na paměti, že pro velké objemy vyráběných látek u látek, které mají být registrované k 30.11.2010. Celá řada informací je již dostupná. Pokud jde o počet očekávaných registrací, je nepravděpodobné, že bude o mnoho vyšší než odhad komise v rozšířeném hodnocení dopadu. Ze 2 miliony 750 tisíc před registrací poměrně malý počet bude mít za následek skutečnou registraci. Důvod je, že řada podniků předregistrovala tisíce látek pouze pro případ, že to bude třeba. Počet předběžných registrací plat, pramení z konzultačních společností, které chtějí využít příjemnost a nabízet své služby chemickým výrobcům. Zástupci průmyslu, kteří se již identifikovali jako vedoucí registrant, tak tito připravují společnou registraci pro podniky, které se registrují a potvrzují, že pouze 10 podniků, které předregistrují, vyhlásili svůj záměr se zúčastnit registrace. ECHA a komise se maximálně snaží pomoci podnikům překonat tyto problémy a jak už jsem řekl, ECHA a komise společně organizují různé akce, aby pomohly v tomto procesu. Pokud jde o nástroje, musíme podotknout, že komise ECHA připravila a poskytla řadu informací průmyslu v prvních fázích po přijetí nařízení RIČ a přispělo to k usnadnění práce a došlo také k vytvoření nástrojů nových. Pokud je o konkrétní otázky na nástroje, ECHA přislíbila poskytnout, dokončit tedy, tedy dokončení Technical Completeness Check Tool v listopadu a to by mělo pomoci podnikům splnit termín v listopadu 2010. Návrh pokynu pro přílohu 5 je již k dispozici po řadu měsíců. A ECHA vydá poslední verzi velmi záhy. A není kolega. Děkuji. Co se týče těch otázek, které jste položili vy a pan Zeber, co se týče financování poplatků a zřízení agentury, tak pokud mám na tyto otázky nyní odpovědět, učiním tak. I když bych rád také pohovořil krátce o zkušenost, o, zkus, o zkušenosti se zřizováním této agentury a tady doporučuji, abyste na toto téma hovořili s panem Dancingem, eh, ředitelem této agentury, který by vám každopádně mohl lépe představit čino, skutečné činnosti této instituce. Ale já jsem ochoten eh, jako člen management boardu vám vyjít vstříc a také jsem v komisi zodpovědný za toto téma, takže jsem vám ochoten poskytnout vám informace o finanční a technické situaci agentury a o jejím zřizování. Pokud však budete chtít ještě další informace, tak bych vás chtěl odkázat na zprávu o činnosti agentury, protože tam jsou veškeré detaily. Agentura byla zřízena proto, aby poskytovala co nejlepší vědecké a technické poradenství ve všech otázkách, které se týkají chemikálií. Proto tato agentura není pouhým aparátem, ale je vlastně združením výborů, na kterých se podělí jak členské státy, tak externí experti. Máme různé výbory, o kterých vám nyní mohu podat informaci jen velice zkrátka. Tyto výbory byly jednak zřízeny, ale mohu vám říci, čeho již dosáhly. Máme zde výbor risk assessment a socioekonomické analýzy tento výbor by měl agentuře umožnit podpořit komisi názorem expertů v otázkách registrace a omezování. Pak zde máme výbory členských států. Tyto výbory jsou zodpovědné za to, aby příslušné agentury v členských státech pokud možno co nejlépe spolupracovaly na realizaci. Pak zde je fórum a fórum má být jakousi sítí. Příslušné úřady z členských států se v rámci této sítě mohou vzájemně informovat o realizaci nařízení REACH členové výboru risk assessmentu a sociálních analýz, tak to jsou experti. Tyto experty jmenuje Management port agentury a sice na základě návrhu členských států Ovšem, tito takto jmenovaní experti jsou nezávislými experty. To znamená, nejsou to pouhý, pouzí zástupci členských států. Byli pouze navrženi a posléze je vybral či jmenoval management board. Druhý spíše vědecký směr výborů, anebo já začnu jinak. Vedle těchto vědeckých výborů máme fórum. Toto fórum bylo zřízeno především proto, aby se lépe šířily nejlepší praxe zprávy, aby se šířily informace o projektech realizace a o ověřených strat a, a dobrých strategiích. Jak výbory, tak fórum začali pracovat již na začátku roku 2008, tehdy se tedy konaly zakládající schůze a od té doby se tedy REC, REC Risk Assessment Committee, sešel již třikrát, socio ekonomicko-analyzační výbor čtyřikrát, výbory členských států osmkrát a fórum se sešlo již pětkrát. Kromě toho je v počátcích spolupráce mezi výbory a fórem, takže i tato komunikace již probíhá. Rovněž jsme se pokusili společně s agenturou dosáhnout co nejvyšší transparentnosti a co nejvyšší úrovně komunikace. Proto, se, proto bylo schváleno, že veškeré dokumenty, které vzniknou v těchto výborech, budou publikovány a to na webovské stránce agentury, tak budou tedy zpřístupněny široké veřejnosti. Kromě toho mají zájmové skupiny možnost účastnit se celého procesu a mají možnost zastupovat své zájmy a odevzdávat svá stanoviska. Fórum se rovněž rozhodlo, že jednou ročně pozve eh, ke, do, ke své práci eh, všechny podstatné aktéry v celém procesu. Mohli bychom to prosím trochu zkrátit? Samozřejmě můžeme, ale já vám vysvětluji, jak byla zřízena agentura. Co se týče financování, tak v podstatě máme tři metody nebo tři zdroje, ze kterých je agentura financována. Jednak je to příspěvek či subvence ze strany společenství. Druhým zdrojem jsou poplatky, které platí žádající podniky. A třetím zdrojem jsou dobrovolné platby ze strany členských států. Agentura v tomto okamžiku především pracuje na základě subvence ze strany společenství. Ovšem na konci roku 2010 začnou plynout poplatky, maximum dosáhnou v roce 2011 a pak bude určité období, kdy agentura bude již moci pracovat bez podpory společenství. Ale myslím si, že ještě během legislativní periody tohoto parlamentu bude muset komise znovu schválit subvenci pro práci agentury, nebo respektive bude muset o tuto subvenci zažádat, protože z dlouhodobého hlediska příjem z poplatků bude tvořit pouze menší část rozpočtu. To znamená, že bude vždy podpora financování ze stran, bude nutná podpora ze strany společenství. V tomto okamžiku chci poděkovat za to, že nás podpořil právě tento výbor. Tento výbor nás podpořil natolik, že až do konce roku 2010 budeme dostávat subvence ze strany Evropského společenství. Ale na vaši otázku, jestli je to dlouhodobě udržitelné, s ní odpověď ne. Ale není představitelné, že by na druhou stranu poplatky umožňovaly plné krytí činnosti eh, agentury. Děkuji vám. Myslím, že to budeme muset trochu zrychlit či zkrátit, jinak neprojdeme všechny otázky. Má pan eh, Richard CBR otázky. Já bych chtěl především poděkovat zástupcům komise za velice obšírný vstupní výklad. Mám ještě dvě krátké otázky a sice v tom naři- opravném nařízení z roku 2006 pod bodem 18 bylo malým a středním podnikům slíbeno, že budou mít snadný přístup k informacím. Ale to je i jazykový problém. Malé a střední podniky se mi však stěžují, že informace jsou k dispozici pouze je anglicky. Má komise v plánu, nebo má EKA v plánu používat všechny jazyky společenství? Ano? Ne. Protože samozřejmě malé, pro malé a střední podniky jsou to extra náklady, když musí všechno nechávat eh, překládat. Ne každý umí anglicky, tak jako zástupci komise. Druhá otázka. Schválili jsme REACH, protože by to mělo uspořit hodně peněz v oblasti zdravotnictví. Je to primárně nejlepší cesta k ochraně národního zdraví. Ovšem by mě zajímalo, jestli komise nadále sleduje, eh, jaké důsledky pro národní zdraví a šetření v této oblasti REACH má. Zabývá se tím vůbec někdo, A nebo se prostě jede podle modelu business as usual? A nebo máte konkrétní vyhodnocení, jak to vypadá? Děkuji. Prosím, pány, o krátkou odpověď. Krátká odpověď na první otázku, která se týkala dostupnosti informací v různých jazycích. Musím uznat, že tady došlo k jistému spoždění. Došlo ke spoždění, než bylo možné zpřístupnit všechny jazykové verze. Pokud vím, tak nyní máme informace prakticky již ve všech jazycích Evropského společenství, ale tohle je určitě věc, kde máme nějaké nedodělky. Samozřejmě to souvisí s rychlostí. Um, s rychlostí, s rychlostí překladu. Nejdřív se informace musí zredigovat, pak jdou do překladatelské služby, pak se to musí zrevidovat, zkontrolovat, pak do přeložit a pak teprve se to dá k dispozici eh, podnikatelskému sektoru. Náš hlavní princip je, abychom se vyhli eh, chybám, třeba takovým, že by kvůli chybě překladu došlo k zavádějící informaci podnikům což by samozřejmě vedlo ke zvýšení nákladů, samozřejmě by to bylo i časově náročné takovéto chyby odstraňovat. Chtěli bychom ale říci, že agentura je zavalená nároky, protože máme ohromné číslo předregistrací, ohromný počet žádostí o předregistraci. Takže my jsme museli eh, v této oblasti nasadit veškerý náš personál. A je to mladá agentura a bylo pro nás těžké vymyslet systém, jak pokryt všechny úkoly, které, eh, které máme, ale pokoušíme se eh, dohno, eh, dohnat veškeré zbytky. Paní Bajsgerová má otázku. Děkuji, pane předsedu, jednak mám omluvu. Byla jsem na jiném výboru, tam jsem také kladla otázky, přišla jsem pozdě, ale právě mi všechny důležité údaje sdělili. Ale přesně k tomuhle tématu mám otázku. Vy říkáte, že na začátku bylo strašně velké množství předregistrací a sice 20 krát ví, větší počet předregistrací, než jste původně s tím počítali. Vy jste říkal, že jste reagovali tak, že jste e, zaměstnali víc personálu, přeskupili personál, takže by mě zajímalo, jak chcete tuto výzvu vůbec zvládat. Nešlo by to rozmyslet si, já vím, už jste o tom něco říkal, ale nešlo by vymyslet, že by se s lhutami zacházelo trochu flexibilněji. U tohoto počtu před registrací, no to bylo něco, s čím se nedalo počítat. Nařízení vyžaduje 40 látek registrovat. Dalo by se tohoto, dá se tohoto cíle v rámci lhůt vůbec dosáhnout, i když je tolik před, žádostí o předregistraci, anebo by se dalo s tímto tokem žádostí zacházet trochu jinak. Víte, z Bavorska se mě podniky ptají, jak se to bude dělat. Děkuji, krátkou odpověď. Já myslím, že co se týče lhu, tak měnit nemůžeme nic, protože ty jsou stanovené v nařízení. Až budeme při, eh, až budeme odpovídat na otázky, ještě se k tomu dostaneme. Nepovažujeme za patrné, že by se toto překvapení s předregistracemi znovu opakovala, takže nepočítáme s tím, že v budoucnu bude ještě jednou tolik žádostí o registraci, ale eh, myslím si, že můj kolega již vycházel z těch odhadů, když, když odpovídal na otázky položené předtím. Děkuji vám, to stačí. Teď se dostáváme k bodu dvě, k bodu čtyři. Persistent bioakumulativ. No prostě příloha 13, tam byly otázky od paní Westlund, Lepáže, Rode a Schlüter. Pánové, můžete krátce odpovědět na tyto otázky. Musíte to, musíte to tro, vzít trochu víc krátké, jinak to nestihneme. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, já se vynasnažím. Jenom jedna otázka na pana Zebra ohledně dopadu na zdraví. Komise provedla takovou základní studii, která je byla zveřejněna, takže víme, ehm, jaké jsou ty základní parametry pro zdraví a vypracujeme ještě druhou studii, kde provedeme srovnání a odpověď tady znamená Eh, tady zní ano, budeme pokračovat eh, v, eh, ve výzkumu a ve studiích na toto nesmírně důležité téma. Pokud jde o látky PBT, tak tady, pane předsedo, jde o persistentní bioakumulující se a toxické látky, nebo dokonce velmi persistentní a velmi se bioakumulující látky, tedy VPVP. Jako součást kompromisního balíčku se, se rozhodlo že tato kritéria budou přeskoumána, budou podlehat přeskumu do 1. prosince 2008, aby se lépe zohlednily mezinárodní zkušenosti eh, s jevem o látek PBT. Komise již dokončila tento přeskum mm, do prosince 2008 a uzavřela, že tato kritéria je třeba změnit. Komise nyní dokončuje návrh změny kritérií na základě závěrů toho přeskumu. Ve svém návrhu samozřejmě plně zohledňujeme eh, vstupy a podněty z vašeho výboru i ostatních zainteresovaných stran, eh, tak abychom vyšli ze všech dostupných informací v rámci identifikace, pro identifikaci PBT. Souhlasíme s tím, že eh, právní text v příloze 13 by měl hovořit o všech relevantních eh, informacích, aby se používal tzv. weight evidence approach při identifikaci látek eh, PBT a eh, při jejich srovnání, srovnávání proti kritériím. My tady dokončujeme ten návrh tak, aby mohl být postoupen do kometologie a aby byl splněn cíl přeskumu zohlednit tedy v mezidobí nabité zkušenosti. A nyní dávám slovo kolegu Žurekovi. Ale po pěti minutách vás vypnu a dvě a půl už jste spotřebovali. Pokusím se, pokusím se podělat stručně ohledně eh, zařazení látek s vysokým rizikem, s vysokým rizikem na eh, kandidátský, kandidátskou listinu. Tady seznam těch kandidátů. My jsme se vědomi očekávání celé řady aktérů, že tento seznam jak, jaksi kandidátů, látek kandidátů by měla zohlednit obavy vyjádřené různými zainteresovanými stranami, ale také musíme zohlednit proveditelnost celého systému. Takže do, prozatím jsme souhlasili s návrhem Komise členských zemí agentury, eh, což byla ta první kandidátní listina, kandidátská listina a eh, brzy se pustíme do tvorby druhé. Měli bychom zohlednit to, že by se neměly překrývat eh, naše postupy s postupy, které již běží v rámci jiných legislativ, eh, které předcházely REACHy. A že také se ta dokumentace výrazně rozrostla. Takže to jsou v zásadě principy, kterými se budeme řídit při vyhodnocování této věci protože práce na tom seznamu kandidátů, to je něco, o co se musíme dělit všemi prostředky, které má agentura k dispozici. Vedeme konstantní, neustálý dialog se všemi zainteresovanými stranami a také jsme obdrželi určité informace od některých členských zemí, Samozřejmě máme zájem o tyto informace a budeme vás informovat o výsledku těchto úvah a o návrzích, které z toho vzejdou potom pro přijetí, eh, které tady vzejdou pro přijetí agenturou. Děkuji. Děkuji. Jsou doplňující otázky ze strany tazatelů. Prosím, pan Šrete. Eh, Děkuji. Jste řekl, že kritéria pro PBT budou brát v úvahu názory vyjádřené jednotlivými subjekty a členskými státy. A je úplně jasné, že všechny členské státy, které vyjádřily názor, si přáli tzv. obci 3, to je, že zahrnete další informace, které jsou relevantní pro identifikaci PBT. A to bylo slíbeno tedy v únoru a nestalo se tak a já bych chtěl vědět, kdy, se to, kdy to skutečně nastane. Zda to bude aspoň do konce roku. Pokud vzít v úvahu změné názory znamená tedy podle obce 3, která zahrnuje informace, které jsou relevantní pro identifikaci PBT, kromě screeningu a zaškrtání jednotlivých položek. Já to musím brát trošku vědecky, omlouvám se. Ale pokud je o bioakumulativní látky, je to kriterie separace oktanolu a vody. Zdá tedy ta látka se promítne do vody nebo do tedy tuku. A my jsme zaznamenali, že v řadě studií, že pokud to to, eh, ten poměr je vyšší než 100 a nižší než 100 tisíc, tak může dojít eh, k akumulaci u organismů žijících ve vodě. Takže je třeba vlastně rozšířit eh, ta kritéria pro ty živočichy, které nežijí ve vodě, kde dochází k výrazné bioakumulaci. Tedy budou kritéria, které navrhujete, brát v úvahu tuto skutečnost podle obce 3? a budou, bude to splněno tedy do konce roku, tak jak bylo slíbeno. Děkuji. Ja, bitte. Prosím. To jsou významné a obtížné otázky. Skutečně jsme si vědomi toho, že s tím přicházíme poněkud pozdě ale děkujeme za upomínku. A je to pro nás motivace pokračovat na toto téma. Je to významné téma, na kterém pracujeme. Jak jste slyšeli, my si přejeme brát v úvahu veškeré informace. A to, o čem se hovořil ve své otázce, to je velmi široké téma, široká definice. A víte, že se o tom vede diskuse. Ale musíme také dát jistotu jednotlivým podnikům. A v zásadě chceme reflektovat, že všechny informace jsou vzaty v úvahu. Chceme vám návrh předložit co nejdříve a já s vámi budu ještě konzultovat co tedy nejdříve a na parlament se určitě obrátíme. Děkuji. Satuha se druhá doplňující otázka. Děkuji za odpověď, ale nemám pocit, že kterákoliv z otázek, která byla položena poslanci týkající se kandidátské listiny látek vysoce rizikových, byla zodpovězena. A možná je pro nás relevantní zjistit, že je veden dialog se subjekty a tak dále a tak podobně, ale řada poslanců, paní Rýs, paní Westlund a já jsme se ptali na konkrétní harmonogram. My víme, že existují stovky známých CMA, CMR a PBT látek, ale máme tu pouze 15 plus 15 látek, které jsou v současnosti na oficiálních seznamech. A to je problém například eh, pro jednu z hlavních otázek na řízení REACH pro komunikaci s běžnými občany v rámci práva spotřebitelů na informace legislativa říká, že spotřebitel má nárok na odpověď například eh, v obchodě, když si kupuje ošacení a podobně. Zdá tedy látka představuje vysoké riziko a to jsou tedy látky, které jsou na kandidátské listině. A pokud kandidátská listina je stále malým zlomkem známých látek eh, vysoce rizikových, tak eh, toto právo spotřebitele není naplněno. A my jsme požádali komisi o informaci, dokdy bude jaký počet látek zařazen a jaká je dělba práce mezi komisí a členskými státy a zdá tento seznam bude rozšířen a zatím jsme žádnou odpověď prostě nedostali. Je mi líto, ale obávám se, že nemohu odpovědět, protože já mohu odpovídat za komisi a nevím, co předloží členské státy. Toto není proces, který vede komise, to je společný proces, který se opírá o příspěvky členských států a komise. My jsme již v lednu svolali workshop s členskými státy a zde byly položeny základy právě proto, a chceme tedy se podělit o naše snahy v tomto směru, abychom dospěli k společnému závěru. A skupina členských států eh, nejdříve definuje látky vysoce rizikové, které by mohly být prioritní a jde o vytvoření kandidátní listiny v následujících letech. Takže to nebude najednou. Ten počet bude narůstat postupně podle vytvořených priorit. A zásady tohoto postupu byly předloženy členským státům v červenci a také to bylo projednáno v Helsinkách v minulém měsíci. Takže členské státy a komise nyní bude pokračovat v této aktivitě a na dalším jednání příslušných orgánů členských států pro CLP a REACH tento proces bude pokračovat a členské státy, které vedly projekt Nizozemsko, Rakousko, Německo, Švédsko a Dánsko, budou mít úkol sdělit eh, zjištění a budeme na ně velmi promptně navazovat, jakmile budeme mít informaci, čeho dosáhli. Takže bohužel vám nemohu již nyní poskytnout zcela konkrétní termín o počtu látek na kandidátní listině, ale my se snažíme postupovat co nejrychleji, abychom toho dostali co nejrychleji a co nejglobálněji. Děkuji. Děkuji. Pan předseda byl tak laskav, že mi dal ještě dalších pět vteřin na navazující otázku. Já vím, že to je komplikované téma, ale z politicky za to je vel, velmi jednoduché. Máme 11 členských zemí plus Norsko, plus chemickou agenturu a tito všichni preferují ten scénář, který jsem již vysvětlil. Včetně dalších informací. Jedině dvě, dvě, dvě, dva akteři jsou proti, to znamená Velká Británie a chemický průmysl. Eh, DG Envy to chce změnit. Eh, a DG pro podnikání je proti. Myslíte, že už není na čase to řešit s Barosem a říct si, že je třeba jít proti podnikům a podle přání, v souhlase s přáním eh, většiny členských zemí, parlamentu a dalších a říct si Británii, nezlobte se, ale tuto bitvu jste prohráli já nechápu, v čem je ten problém. Prostě už s tím hněte jako předu a prosím, udělejte to do, do konce roku. To zjednoduší tu politickou situaci. Musíme eh, letos na podzim řešit tolik věcí, takže se vyhněme tomuto zbytečnému boji, kde eh, ta většina je jasná a vědecké údaje jsou také jasné, hovoří jasně. To bylo skvělých, skvělých pět vteřin. Prosím. Ano, my jsme si to zaznamenali. Uznal jste tedy tuto otázku a budete ji řešit? No, nebyla to otázka, byl to apel a já se podle toho zařídím. A budete to tedy řešit s panem Barosem? No, pokud nebude poslouchat, tak ano. OK. Eh, in diesem block 2 war dann noch... Eh, Výborně, v bloku 2 jsme měli ještě blok 6, priority Substance anex 14. Otázka eh, ro, pan, pana Rode a paní Hasy. Chcete odpovědět? Uh. Ano. Tady také jde o případ, kdy se snažíme dosáhnout stavu, kde bychom eh, mohli dát jasnou právní eh, Eh, odpověď všem, eh, koho se to týká. Snažíme se pracovat na této odpovědi, na těchto pokynech, tak, aby byly připraveny k dispozici. Doufáme, že k tomu dojde v nadcházejících týdnech, tak abychom do konce týdne měli tu právní jistotu a potom podle toho vypracovali ty pokyny, které by byly zpřístupněny potom v co nejkratším termínu. es Nachfragen? Chcete položit doplňující otázky? Nezdá se. Dostáváme se k bloku číslo 3. Notification and penalties. Otázky kolegy Fernandéze. Prosím vás o odpověď. Pan Borschet. Děkuji, pane předsedo. Ano, rádi bychom podělili tak, že vynucování rýče je odpovědností členských zemí. To je článek 125 rýče, který eh, stanoví povinnost členských zemí eh, napomáhat eh, oficiální kontrole a dalším činnostem podle okolností. Dále článek 126 stanoví, že členská země zakotví ustanovení o postizích, které se budou uvalovat v případě porušení nařízení a že také přijmou všechna příslušná opatření. Členské země musely notifikovat tato opatření komisi do 1. prosince 2008 a budou muset notifikovat veškeré další změny bezodkladně. Jsou členské země, které ještě notifikace neprovedly. A v prosinci 2008 komise zahájila studii o postihu členských, o postizích členských zemí na základě těchto notifikací. A to v souladě uh, ustanovení o infrakčním řízení ehm, v obsaženém v nařízení pro Dále druhá otázka, pane předsedo, pokud dovolíte, abych pokračoval. Uh, ta se týká toho, že by došlo eh, k porušení notifikační povinnosti, jaká opatření přijala komise. Komise u čtyřech případů notifikace obdržené eh, v prosince 2008 a v březnu 2009, v lednu 2009 tedy komise eh, dopisem uvědomila země, které ještě nenotifikovaly na tuto jejich povinnost. Upozornila je, že Eh, pokud nebudou mít zavedena ta příslušná opatření, to znamená porušení eh, povinnosti plících zlíče a může vést k infrakčnímu řízení. Komise pak zahájila infrakční řízení proti členským zemím, které do posud nenotifikovaly svá eh, sankční ustanovení. S tím, že v květnu 2009 bylo obesláno formální vyrozumění. Další otázka, pane předsedo, je, zda komise již notifikovala, tedy uvědomila některé členské země a jaké důvody pro spoždění členské země uvedly. Musím říci, že žádné důvody vlastně neuvedly konkrétní. Většinou uvádějí, že některé, některá porušení mohou být stíhána a postihována na základě již předchozí vnitrostátní legislativy přijaté dříve. A hlavní problém se objevily eh, v oblasti administrativních struktur některých členských zemí, kde se to bude žádat více času složitost, komplex, dalším důvodem byla složitost, komplexnost nařízení a dále ten známý eh, časový odstup, eh, ke kterému dochází někdy v přijímání legislativy v členských zemích. Děkuji, nezdá se, že by měl někdo ještě doplňující otázky. Tak se dostáváme k bodu 8, to jsou zvířata. Tady, polo, tady máme celou řadu otázek Zebr, Lukas, Ekut, to jsou otázky, které se týkají pokusů na zvířatech. Pane Borchete. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsou to otázky pana Zebra, paní Lukas a pana Eckharta. Eckhouta. Odpověděl bychom, že na základě průběžných diskusí s Echo a také našich diskusí eh, s podniky a dalšími ohledně rýče nemáme žádný důvod se domnívat, že počet zvířat eh, původně odhadovaný, který bude zapotřebí pro dosažení cílu rýče, že by tento počet měl být výrazně překročen. Pokud tyto otázky vycházejí eh, z publikace profesora Hartunga, tak eh, potom je naše hodnocení takové, že většina té kritiky obsažené v publikaci není podložená. A souhlasíme s Echou, v jejím tvrzení uvedeném v prohlášení protisk, že nová studie nadhodnocuje dopad evropské legislativy na eh, testování na zvířatech a to šestinásobně. Ta pravděpodobnější čísla budou zveřejněna, byla zveřejněna, kdy, když se vyjednávalo nařízení REACH. Takové tedy tiskové prohlášení Echa Riče politickým kompromisem mezi různými cíly. Na jedné straně ochranou lidí a životního prostředí a na druhé straně propagací alternativních testovacích metod. Jedním z hlavních důvodů pro přijetí nařízení REACH byl velký počet látek vyráběných a omistovaných na trh již po celá léta a máme velmi málo informací o Eh, rizicích, které tato látky představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Existuje tedy potřeba tuto mezeru vyplnit a zajistit, aby podniky dokázaly vyhodnocovat rizika a identifikovat a zavést řízení rizik v zájmu ochrany lidí a životního prostředí. Komise vždy jasně říkala, že abychom vyplnili eh, nebo mm, abychom získali ty chybějící údaje, eh, bude to předpokládat eh, zvýšené používání laboratorních zvířat v průběhu příští dekády, dokud tento cíl nebude splněn. To bylo známo a přijímáno eh, od doby, co se rýž začala vypracovávat. Nicméně, abychom minimalizovali počet pokusných zvířat, tak nařízení REACH zavádí celou řadu možností, jak přizpůsobit požadavky na testování a vyjít z existujících údajů a alternativních postupů. Zejména pokud o testování na obratlovcích, je třeba je provádět pouze v nejzazším případě a studie zahrnující eh, obratlovce se nesmí opakovat. Dostupné informace z údaj, eh, ze studií na obratlovcích eh, musí být sdíleny přes CIEFy, CIEFy s ostatními hráči v chemickém průmyslu. Další pravidla jsou vedena v příloze 11 ohledně toho, jak přizpůsobovat testy nebo, nebo je eh, případně i rušit, pokud máme k dispozici údaje nebo existují alternativní metody. Komise eh, rozvíjí celou škálu činností zaměřených na omezení testování na zvířatech a zvýšení eh, dostupnosti alternativních postupů. Vycházíme z činností v GRC a výzkumných projektů financovaných podle rámcového programu číslo 7 a také eh, z projektu u OECD. A dále komise eh, loni vyšla s návrhem, který chce dále realizovat ta 3R, tedy eh, replacement, náhrada, redukce a refinement, tedy zlepšení, zdokonalení, tak, abychom zabránili zbytečnému utrpení laboratorních zvířat. Děkuji, pane předsedo. Frau Lukas, Paní Lukasová, máte doplňující otázku? Děkuji mnohokrát. Snad máte pravdu, když říkáte, že článek v časopisu Nature představoval příliš vysoké údaje, ale pokud jde o počty zvířat předpokládaných pro rýč, jsou velmi vysoká. A pokud jde o otázku pana Jekuta a mou otázku, co děláte pro to, abyste zrychlili dostupnost alternativních modelů, včetně metodik, jako je toxikogenomika, a a pokud je o závěry zprávy Americké národní akademie věd o zkouškách na toxičnost, zde je zmíněno, že validace výsledků a doplňkovatka. Co dělá komise pro to, aby zkoumala nové postupy pro vyhodnocování metod, kde obvyklá validace není vhodná a souhlasíte s tím, že eh, údaje z lidských zdrojů, které již vycházejí z klinických zkoušek, mohou být použita a mohou být použita pro zkoušky na zvířatech a také na, na jiných eh, tedy živočiších. Je evidentní, že další vystavení je splňováno za velmi přísných podmínek, eh, v kostce. Můžete zodpovědět na původní otázku i na tyto dvě doplňující na jednou? Eh, Pane Borcharte. Pane předsedo, já jsem měl za to, že se nám podařilo odpovědět na tu první otázku, ale zdá se, že paní poslankyně není s tím spokojena. Já mohu snad jenom zopakovat to, co jsme již říkali, že existovaly informace již předtím, před schválením nařízení RIČ, do jaké míry dojde k navýšení, ale samozřejmě během desetileté lhůty se zase vrátíme zpátky. A skutečně existují určité mezery v našem povědomí a chceme tyto mezery vyplnit. Pane předsedo, chci říci, že to je hlavní cíl postupu, kterým se něj zabýváme. A plně podporujeme to, co prohlásila ECHA v reakci na tento článek. Jsou vytvářeny které složité konstrukce a experti nezdílejí tyto závěry a nemělo by to vést k počtům, která jsou nyní na stole, tak jak se stalo. Pokud jde o americké úvahy, mám zde tedy v příloze 11 eh, nařízení REACH přímá, přímá použití alternativních metodik eh, jako ty, které jsou uvedeny eh, ve zprávě Národní akademie věc USA. Tedy a otázka, zda tyto metodiky dokází odhalit rizika u chemikálií. Tedy je to důležitá součást toho, co je právě podle našeho mínění v příloze 11. A tolik snad zde mohl nyní doplnit. Děkuji, tak se dostaneme k dalšímu bodu. Vliv rýče na životní prostředí a zdraví. A přesto se zdá, že kolega Zeber, kolega Zeber chce položit ještě otázku k těm testům. Ano, já mám doplňující otázku. Ten článek eh, v Nature vyvolal přece jenom jistou nejistotu. Já chci od komise vědět, kolik konkrétně peněz vydáváte na to, aby byly podporovány alternativní metody testování. Máte přehled, kolik jste za posledních pět let vydali peněz na podporu těch alternativních testovacích metod? Děkuji. Pane předsedo, ty údaje zde nemám sebou a zašlu vám je dodatečně. Pane kolego Zebere, oni nám to tedy pošlou. Pojďme k dalšímu bodu. Vliv rýče na životní prostředí, národní zdraví a konkurenceschopnost podniku. Můžete nám tady dát nějaké odpovědi? Snad bych mohl zahájit dopadem na konkurenceschopnost a podniky. A GUS to doplní té druhé oblasti, pokud jde o konkurenceschopnost, musíme rozlišovat dvě úrovně. Konkurenceschopnost eh, průmyslu jako takového. A kromě toho zda jsou tu nevýhody pro konkurenty mimo Evropskou unii z důvodu nařízení REACH, tedy přenesené dopady nařízení REACH. My jsme velmi pečlivě eh, se zabývají touto otázkou. Nezaváděli jsme povinnosti, které by dopadly pouze na evropské výrobce a neměly stejný dopad na stejné výrobce, na výrobce stejných eh, chemických látek mimo Unii, kteří chtějí vyvážet. Myslím, že jsme vytvořili poměrně rovné podmínky, aby nedocházelo k negativnímu dopadu podle místa, kde je prováděna určitá výroba. Pokud je o konkurenceschopnost eh, chemického průmyslu, je velmi obtížné tedy zde uvést fundovaný komentář, protože ta doba je příliš krátká. Podniky připravují žádosti o registraci a ten termín je vlastně až za rok před námi. Potom bude možné hodnotit dopad a potom také bude možné zjistit, jaké byly skutečné náklady a dopady ale samozřejmě máme o to zájem a obávám se, že dopady ekonomické krize a poklesu výroby jsou mnohem větší než dopady na řízení REACH a to nás vlastně vede k tomu, abychom nepřetěžovali průmysl další zátěží v těchto obtížných ekonomických dobách. A na druhé straně jsme také nám jde také o to, o konkurenceschopnost eh, chemického průmyslu jako takového. A měli jsme setkání na vysoké úrovni se zástupci chemického průmyslu a práce byly ukončeny v loňském roce a budeme se držet doporučení této skupiny na vysoké úrovni. Do, pokud je o dopad na přírodu, tak Hus Bochert zde odpoví. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem na to odkázal když jsem odpovídal panu Zébrovi, že skutečně my sledujeme tuto otázku velmi aktivně. Máme studii o základních hodnotách a zde máme vlastně komparativní základ do budoucnosti. Budeme moci využít tyto základy do roku 2012, takže to je velmi efektivní nástroj pro zjištění dopadu nařízení REACH pro oblast zdraví. Děkuji, závěrečné kolo. Kolegy, kolegové Perelio se ptali na vliv na jiné části zákonodárství a kolegové Lepáš a Šritel se ptali na nanomateriály. Pokud dovolíte, začnu vztahem s jinými legislativními akty a potom eh, tady vztahem s jinými legislativními akty. Samozřejmě REACH není prvopočátek eh, legislativy v oblasti chemikálí v EU, ale nahrazuje 40 legislativních aktů, které platily před ním. REACH ovšem neřeší veškeré užití chemikálí, například eh, medicínské výrobky či potraviny pod ně nespadají. A také nemá dopad na eh, legislativu společenských oblastí životního prostředí. Jsou tady některé legislativní akty, například eh, směrnice pro kosmetické výrobky nebo nařízení, nebo ecolabel, eh, které explicitně nejsou rýčem nahrazeny. Legislativec nám zde, myslím, jasně eh, poskytl rozlišovací kritéria pro to, eh, co spadá do působnosti rýče a co nikoli. Zároveň ovšem eh, proces REACHE vlastně znamen, přináší hlavní databázy o chemických látkách a jejich vlastnostech, což napomůže provádění cílů dalších legislativních aktů, které stále platí. Obzvlášť důležité to bude pro spotřebitele, například v oblasti kosmetiky a také pro pracovníky, pokud je o ochranu eh, zdraví a bezpečnost na pracovišti. Eh, samozřejmě to přinese výhody pro provádění eh, environmentální legislativy. Chceme vás ubezpečit, že komise velice důkladně zvažuje vztah mezi REACHem a jinými legislativními akty vždy, když navrhujeme přeskum nebo změny stávající legislativy. A že se také maximální měrou snažíme zajistit, aby nedocházelo k překrývání nebo k vytváření právní nejistoty zaváděním systému REACH. Uh, Děkuji, pane předsedo aplikovatelnosti na nanomateriály zás eh, podle principu no data, no market, tedy žádné údaje, žádný trh. Eh, mohu říci, že to platí pro eh, materiály, zboží, včetně nanomateriálu. To znamená registrační dosie pro nanomateriály, ať už jsou to samostatné látky, anebo formy jiné látky, tak ty dosie, ta dokumentace by měla obsahovat veškeré relevantní informace o různých nanomateriálech. Cílem REACHu je zajistit vysokou míru ochrany lidského zdraví a životního prostředí a také volný pohyb zboží a posílení konkurenceschopnosti a inovací. Je zjevné, že řadu eh, nanomateriálu vyrábíme vysoce inovativními pokročilými technologiemi, což má své přínosy například v oblasti spotřebního zboží, medicíny nebo aplikací pro životní prostředí. Zároveň ovšem existují určité obavy ohledně bezpečnosti na materiálu, které je třeba řešit a řídit tak, aby se tato technologie mohla rozvíjet trvale udržitelným způsobem. V usnesení parlamentu z 24. dubna eh, apeluje na komise, aby provedla přeskum eh, veškeré relevantní legislativy do dvou let, tak aby byla zaručena bezpečnost pro všechny aplikace nanomateriálu Eh, v produktech, eh, které mají potenciální dopady na zdraví, životní prostředí či bezpečnost v průběhu celého životního cyklu. Komise eh, má v úmyslu provést tento přeskum legislativy a prováděcích nástrojů a zprávu podat v roce 2011, až se bude navrhovat změna regulace změna řízení. Komise bude obzvlášť věnovat pozornost těm tématům, které vyzdvihl Evropský parlament. Děkuji. Máme další otázky. Karl Schwitter. Ano, tentokrát budu hovořit opravdu stručně. Když říkáte, že REACH se na to vztahuje, eh, vy jste identifikovali, že eh, aktuální toxikologické zkoušky, které se používají v současné době, eh, pokrývají i vlastnosti specifické pro nanomateriály. Já se totiž toto nedomnívám. A ještě malá připomínka. Už je to dva roky. 24. dubna 2011. To bude neděle, takže ten termín máte už 22. nikoli 24. Boršat. Pane Borš, Boršer, Borcherte, no, můj diář končí před tímto datem, takže jsem se nemohla ověřit, za to nedělal. Děkuji za toto upozornění. Já si myslím, že my velice aktivně eh, působíme v této oblasti, kterou vy jste zmiňoval, v rámci OECD. Skutečně se toho mnoho, eh, mnoho děje a o výsledcích vás budeme informovat. Děkuji. Ja, wir sind am Ende Děkuji. Dostali jsme se tedy ke konci slyšení o REACH. REACH je prostě důležitým milníkem v politice životního prostředí Evropské unie. To je jasné ty tisíce látek, které jsou na trhu a v našem okolí musí být registrovány a kontrolovány. Slyšeli jsme, že ta mašinerie se již rozběhla a to úspěšně, ale částečně i s problémy. Jak by tomu také mohlo být jinak, když uvážíme, jaké množství látek existuje? Vyslechli jste si otázky kolegů a kolegyň. Náš výbor téma bude samozřejmě sledovat i v budoucnosti. V listopadu budeme mít možnost hovořit s ředitelem agentury pro chemikálie. Tam možná budou položeny i další specifické otázky. Děkuji panu Boršetovi a panu Zurkovi za to, že přišli a za to, že co bylo v jejich silách odpovídali na otázky. Později se k těmto tématům ještě vrátíme. Nyní vám však přeji hodně úspěchu ve vaší práci. Drahé kolegyně, drazí kolegové, dostáváme se k bodu, tedy k dalšímu bodu. To je bod číslo 8 Jmenuje se návrh opatření v rámci postupu projednávání ve výborech podle regulativního postupu s kontrolou v souladu se směrnicí o obchodování s emisemi. Tady jde o seznam odvětví a pododvětví, u nichž by mohlo být výrazné riziko přesouvání zdrojů emisí CO2. To je tedy problematika známá jako carbon leakage. komise k nám přišel Ivan Slivenberg, Hans Bergman a Daniel Meadows, eh, generálního ředitelství pro životní prostředí. Já navrhuji, aby nám komise přednesla, jak vypadá situace a pak budeme diskutovat. Kdo začne? Předpokládám, že Damien Meadows. Prosím, máte slovo. Many thanks and good morning. Děkuji, dobré dopoledne. Komise ráda, že může představit první legislativní opatření naplňující klimatický balíček, který byl dohodnut na závěru loňského roku. A tento seznam výrob, které jsou vystaveny uniku uhlíku, byly klíčem pro dosažení dohody v loňském roce, kdy Evropská rada a parlament stanovili termín pro schválení komisí k na 31. prosince 2009. A aby se tak stalo, máme před sebou velmi napjatý harmonogram, kdy souhlas členských států i kontrola parlamentu přišli včas, abychom splnili tento termín, aby toto rozhodnutí mohlo být schváleno na poslední, v poslední pracovní den komise v tomto roce 23. prosince. Ale z hlediska času na toto rozhodnutí před eh, kodaňskou konferencí a před eh, informacemi o plné realizaci této směrnice, tento seznam bude tedy ještě zkoumán ve světle výsledků Koreňské konference a také zda tedy se Evropská unie bude držet jednostranného závazku snížení o 20 emisí a záleží nám na tom, aby došlo k vývoji v americkém kongresu, ale pokud to splněno nebude, tak tento seznam bude platit do roku 2014 a kromě toho nové obory budou doplněny během tohoto období skrze komitologii. A nový seznam se bude týkat období 2015 až 2019. Pokud jde o obsah seznamu, obsahuje 164 průmyslových oborů a podoborů, které podle podrobných kritérií ve směrnici byl, byly považovány za obory, které jsou vystaveny uniku uhlíku. A zde nejsou příliš velké možnosti pro komisi, protože kritéria jsou stanovená radou a parlamentem na základě horizontského roku. A pro, pro, prošli jsme průhledným procesem, kde se zúčastnili všechny strany při sestování seznamu a skrze internet došlo k notifikaci a také kvalitativní studie byla provedena ve spolupráci se složkami komise. A i dotazník byl připraven a máme i tiskovou zprávu, tedy velmi rádi vám vysvětlíme, jak jsme dospěli k tomuto závěru. Myslím, že poslední věc, kterou bych chtěl říci k tomu seznamu, je, že chci zúraznit, že toto je optimální stupeň informací s nezbytnou mírou podrobností k dnešnímu datu. V jednání s členských státech byl, bylo dodáno úvodní ustanovení, které zdůrazňuje, že některé obory mohou být v následujících letech doplněny a stane se tak, pokud to budou data tedy odůvodňovat. A vyčerpávající analýza dat u 164 oborů jsou skutečně uh, ty obory, které splňují to, co je obsaženo ve směrnici. Děkuji. Děkuji. Děkujeme za tento úvod. A než se poslechneme otázky, rád bych přivítal návštěvníky ze severního Irska. Jsou to zainteresované strany v oblasti životního prostředí. Máme zde paní Mary Louise Kelly, Rád bych ji přivítal v našem výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Pan Líze se hlásí o slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Je skvělé, že je toto téma konečně na našem programu. Konec konců jsme k tomu vedli již několik diskuzí. Mám kritické poznámky ze stran nevládek i průmyslu. Podle toho, co jsem se dosud dozvěděl, dočetla na základě reakcí různých zúčastněných stran komise rozhodla velice rozumně. Je to prostě rozumný návrh ze strany komise. Myslím si, že se komise držela mandátu, který měla od rady a od parlamentu. Ale chtěl bych požádat, abychom všichni společně, a to je i můj apel na nevládní organizace, aby abychom všichni společně nepomlouvali rozhodnutí Evropské unie, které se týkají klimatického balíčku. Cíle jsou 20%, když bude Evropská unie sama 30%, když dojde k značné schodě v Kodaní. To je ale velice ambiciozní. Nová, Lapons, nová japonská vláda zaplať pán Bůh, protože to bylo nutné, zvýšila svůj cíl na 25 ale pokud to chápu dobře, nejsou ochotni jít nad tento cíl, pokud bude dohoda úspěšná. No a v USA, to víme všichni, je to extrémně obtížné. Zákon, který byl schválen sněmovnou reprezentantů, předpokládá snížení emisí CO2 o 10 A i zde je problém, jestli to vůbec bude moci, moci být schváleno v Kodaně. Takže my s naší ochotou 20%, maximálně pak 30%, sice nejsme perfektní a rozhodně nechceme tvrdit, že to je konec všech diskuzí, ale to je ten nejambicioznější plán, který je k dispozici. Součástí tohoto kompromisu bylo, že budeme se snažit bránit takzvaným carbon leakage. To znamená, eh, my nechceme ustoupit od našeho cíle, to je bod, který musíme komunikovat na ne, Když teď řekneme, že návrh komise by diskriminoval diskreditoval naši vyjednávací pozici, tak bychom v podstatě ustoupili od našich cílů a to nejde. Nejde o to, že bychom měli jiný cíl, jde přece o otázku metody. My přece všichni víme, že potřebujeme peníze kvůli Kodani, proto musí být různé možnosti. Uh, ale je to prostě tak, že největší část emisí v obchodu s emisemi musí jít eh, formou aukcí, ať už to bude od roku 2013, anebo jestli začneme ve výrobní oblasti jaksi postupně. Druhý bod je, že více než 50 emisí, eh, eh, které produkuje Evropa, nejsou pokryté ETS. Takže pojďme se zamyslet na to, jak ty branže, které ještě nejsou zapojené do obchodování se nimi povolenkami, zapojit do dohody eh, do Kodaně. Já si myslím, že to je nosný kompromis. Ale přesto mám krátkou otázku na komisi papíru z jednoho briefingu s nevládkami jsem četl, že navzdory velmi, nebo že i kdyby došlo k velmi pozitivní schodě v Kodani, k tomu asi nedojde, ale přesto bychom neměli nikdy vzdávat svou naději. Takže kdyby v Kodani se dohodlo, že i v třetích státech se zavede obchodování se místními povolenkami energeticky, náročný, v energeticky náročných odvětvích, že by i potom měla být možná revize. Pan Medou Klaus ale před chvíli řekl, že podle názoru komise to, k tomu nedojde. Já budu přesnější. Když budeme mít tedy úpravu v Kodani, která by zaváděla, že i ve třetích státech se bude obchodovat s emisními povolenkami v energeticky náročných průmyslových odvětvích, jistě musíme být realističtí, protože to obchodování s povolenkami vůbec není teď na programu, tak by mě zajímalo, jestli se to opravdu té situaci přizpůsobí. To za prvé. A za druhé, já to otočím. V rámci průmyslového sektoru mohou být odvětví, která eh, při tom cíli 20, pro, kterých se při cíli 20% nebude týkat carbon niči, ale když cíl přitvrdíme, dejme tomu, že se prostě shodneme na vyšších cílích, tak jak bychom to potom kontrolovali? Znovu otevřeme ten seznam a řekneme, při 30% snížení bez obchodu s povolenkami jsou přesto odvětví, které jsou ohrožené problémem carbon leakage. To jsou tedy mé dvě otázky. A třetí otázka na komise zní 77% emisí je zahrnuto eh, pod carbon leakage, ale to není 77% podniků. Když se podíváme na výrobu cementu, tak tato odvětví mají, na, eh, mají ve srovnání s jejich tvorbou hodnot příliš velkou tvorbu CO2. Oni vyrábějí prostě daleko větší emise než jiné podniky, ale mě by zajímalo, kolika procent podniků se to tedy vlastně týká a kolik odvětvích Kolik odvětví se normálně podílí na obchodování? Podle návrhu Evropské komise, kolik odvětví tedy bude zahrnuto do obchodování se nimi povolenkami? Děkujeme. Máme tři bloky odpovědí a Tady vítám Evelyn Dolovou, naši dřívější zpravodajku eh, na téma obchodování se místními povolenkami, která se samozřejmě tématem stále zabývá a poté, co byla bitva v Irsku dobojována, je naše kolegyně opět k dispozici pro toto téma. Srdečně vítejte. Další otázka Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Io sono mm, contrario a, questa, eh, <clears throat> a questo documento. Um, takže já jsem proti tomuto dokumentu, proti této myšlence. Proč? Prostě proto, že se domnívám, že v Kodani bychom měli usilovat o globální konsenzus. Nic menšího nestačí. Je třeba zjistit, co by bylo možné v oblasti přesouvání eh, zdrojů emisí uhlíku, ale eh, ten hlavní cíl je dosáhnout globální dohody. Samozřejmě, pokud budeme mít globální dohodu, tak eh, to bude zahrnovat i problematiku přesouvání zdrojů emisí uhlíku a ne, nebo to pak nutné řešit takto odděleně. Skutečně se musíme zaměřit na dosažení globální dohody a dokodaně Kodaně je nám ještě eh, zbývá doplnit některé články. Jednak potřebujeme klauzuly o eh, spravedlnosti, o spravedlivém eh, sdílení zátěže a tak dále, protože rozvojové země stále ještě nemají záruku, že jejich právo na rozvoj bude zachováno. A za druhé, a to je věc, kterou jsem již dal k dispozici písemně, předsedovi komise, panu Barosovi. Tento postup, pokud je o kontrolu emisí nebo omezení emisí skleníkových plynů, je příliš eh, jaksi rozdělený do, na jednotlivá odvětví. Potřebujeme něco eh, ucelenějšího jedno, a jednoduššího. Takže takhle bez spalování fosilních paliv skutečně podléhalo určité disciplíně. Neměli bychom mít cestou různých výjimek a podobně. Je třeba mít na paměti také problematiku hm, spravedlivosti a spravedlivosti při řešení klimatických změn. Já si myslím, že je třeba dosáhnout trvalé udržitelnosti. A pokud je o emise na hlavu, na obyvatele, musíme se dostat z těch pěti tun ekvivalentu na osobu za rok na jednu tunu. Pokud je toto udržitelné, tak pak se mi zdá, pak bychom měli být spravedliví, měli bychom zavést jakousi klimatickou spravedlnost, tak aby všichni měli rovný přístup k využívání atmosféry a přírodních zdrojů. Myslím si, že bychom měli dát tady eh, povolenku eh, odpovídající jedné tuně na osobu na rok a tím bychom zavedli tady systém rovného přístupu k přírodním zdrojům. Domnívám se, že toto by mohlo být klíčové pro Afriku v jejím rozhodování, protože eh, emise v Africe jsou hluboko pod jednou tunou CO2 na osobu na rok. A jsou někde poblíž 0,8 Myslím si, že pro Afriku by toto byl vlastně přímý příspěvek a myslím si, že by to bylo klíčové pro Afričany z hlediska přizpůsobení se klimatickým změnám. Znamenalo by to, že Afrika by pak eh, měla nějakých 15 miliard eur ročně. To by byl příjem z té věci, z tohoto mechanismu že já si myslím, že jsou takovéto velké faktory, které třeba do toho zapracovat a neměli bychom nechat svoji pozornost svést jinam, protože jinak nedosáhneme globální dohody, o které se má v Kodani rozhodnout. Domnívám se, že je taková dohoda možná. Takže to je můj návrh pro tým komise, protože bez této klauzule o e, spravedlivém e, řešení klimatických změn se myslím v Kodani ničeho nedosáhneme. Prosím, e, paní Debur. Ehm. Děkuji. Hned na počátku komise uvádí, že cílem je zajistit no, v případě dalších rozvinutých zemí pro případ, že by se tyto země nepodílely na dohodách v některých zemích by Některé obory průmyslu nebyly podřízeny těmto omezením a o tom se velmi ostře debatovalo při schvalování balíčku. A tady je skutečně snaha dosažení těch nejpřísnějších norm všude, spíše než mít systém, kde budeme vlastně napínat to, co bylo dohodnuto v balíčku, až na samou hranici a jinde bude možné se vrátit na 100%, tedy EU ETS. A to bylo kritizováno. Má otázka tedy je taková. Bylo nám řečeno, že za určitých okolností neexistují dostupné údaje, pouze soukromé studie. A z toho, co komise dnes řekla, není úplně jasné, jak budou postupovat tam, kde není dostatek informací. Komise říká, že některé obory průmyslu budou analyzovány během roku 2010. Jaké existují prognózy pro příslušné návrhy a jaké procento těch, kteří jsou součástí EUTS, e ETS, nakonec vlastně budou patřit do tedy těch povolenek zdarma. A existuje zde jasný proces, který vyústí v to, že vlastně se budou tyto náročné normy plnit všude a nedojde k oslabení a nedojde opět k obtížím při jednání s dalšími zeměmi, když po nich budeme požadovat, aby podnikly kroky a oni budou vlastně poukazovat na potíže, na které narážíme sami, tedy vysoká míra odpovědnosti, kterou zde v Evropské unii eh, přebíráme. Děkuji. Byla by komise tak laskavá odpověděla na tyto otázky? Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale Damien Meadows je můj zástupce, již vám přednesl úvod na toto téma. Děkuji poslancům za otázky. Projdu ty otázky, tak jak byly položeny. Za prvé, je důležité si připomenout, že tento seznam je prvním seznamem svým způsobem. Ve směrnici se předpokládá, že dojde k vyhodnocení na tři způsoby. A nejdůležitější, a o tom hovořil pan Líze, že po Kodani komise byla požádána aby vyhodnotila závěry mezinárodního jednání a zdá to má dopad na seznam a přístup, který jsme dosud měli. To znamená, že komise to splní do června příštího roku. Předloží zprávu a zjistí, zda náš dosavadní postup má být přizpůsoben nebo může zůstat tak v současném stavu. A pokud ani se tedy budeme velmi bedlivě zabývat tím, zda významné riziko uhlíku existuje, anebo zda je toto riziko sníženo a posoudíme také tedy oblast obchodního rizika. Pokud budou existovat stejné cíle na srovnatelné úrovni, posoudíme v obchodních údajích, zda je možné tyto země vypustit a některé obory tedy vlastně dostat pod úroveň 30 eh, v oblasti obchodního rizika. A Musím říci, že dokument nevládních organizací jsem neviděla, o kterém se hovořím, a je určitě možné, že, že se to dá přizpůsobit. A kdyby Kodaň nedopadla ideálně, budeme se tím opět znovu zabývat. A i to se předpokládá v balíčku, který byl vyjednán loni. Pokud je o povolenky z, zdarma v oblasti 100% splnění benchmarku, tak tam bude možné, aby legislativec a komise budou zvažovat, zda je třeba dalších kroků. A to je také naprosto otevřené po kodaňské konferenci. Odkazujete na to, že 77% emisí je pokryto. Jaké procento zařízení? Můžeme to ještě ověřit, pokud je o počet zařízení. Ale mělo by to být přibližně asi pod úrovni 50%, to je hrubý odhad, ale zatím to není údaj, který jsme tedy u nás ověřovali. Obory, které by byly předmětem aukcí, těch je celá řada, nejsou to velcí emitenti, kteří by tedy byli mimo systém. Zatím jsme vedli diskusy s řadou oborů a podoborů, které zatím nejsou na seznamu a kteří tedy se přihlašovali k tomu, že by chtěli být na seznamu. Jeden známý obor se týká podoboru keramiky, jde o cihly a střešní krytinu. A i to je možno zařadit. Tedy ročně je možné připojit nové obory a komise se bude zabývat všemi obory, kde je možné uvést další data. Může to být z iniciativy členských států nebo komise a některé obory budou dále zkoumány a budou doplněny do seznamu, pokud se objeví důkazy, že splňují kritéria. Ale není možné výmout obory ze seznamu. Ten seznam platí na pět let s dvěma výjimkami. Mohou být roční doplňky, anebo pokodani, tedy celková revize. A to může také vést k tomu, že některé obory budou vyňaty za vystoupení pana Prodeo, pokud jde o ustavení o rovnosti a dobré a potřebnosti kvalitní dohody v Kodani. Bereme na vědomí jeho poznámky. Je to skutečně jeden z prvků, o kterém se není vyjednává v Bangkoku a jinde. Takže bereme to na vědomí a uvidíme, co nám jednání přinese. Je důležité si vzpomenout na to, že Seznam, který byl předložen komisí v září, vychází e, z defaultního cíle 20% pro EU. Pokud bude cíl vyšší, tak to vše bude znovu přehodnoceno v souvislosti se závazky třetích zemí. Otázka související s daty a s tím, co uděláme, abychom získali lepší data. Budeme se soustředovat na ty obory, které se přihlásily jako ty, které chtějí být připojeny k seznamu. Chceme spolupracovat s průmyslem i s členskými státy, abychom získali kvalitnější informace a data. A budeme se také snažit najít některá průkaznější data. Dojde také k přísunu nových statistických údajů, bude použita nová nomenklatura. To je součástí průběžného procesu Dovolte mi, pane předsedo, já bych chtěl zúraznit jednu důležitou věc. Neměl by to být eh, nerozuměním, pokud některé obory budou vyňaty z ETS. Musím zdůraznit, že to není správné. Veškerá zařízení jsou pokryta systémem ETS a není to proto, že by určitý obor nebo potom zařízení je na seznamu uniku uhlíku, že, ne, že se ne, na ně nebude vztahovat systém ETS bude pokryt systém ETMS, i když získají 100% tedy kvótu zdarma na základě efektivity a ty úrovně jsou stanoveny velmi přísně a pro obory a podobory to bude přibližně asi optimálních 10% v oboru a podoboru. Je to tedy velmi ambiciozní cíl a pouze zařízení, která budou fungovat na, této nejvyšších, na těchto nejvyšších 10%, budou dostávat vlastně veškerou kvotu zdarma. To je důležité. Děkuji. Děkuji, to bylo tedy důležité konstatování, protože tady bylo hodně nedorozumění. Paní Rovana Plap. Děkuji vám, pane předsedo. Komentáře Evropské komise jsem vysle, vyslechla s velikým zájmem. V mém diskuzním příspěvku bych chtěla přivítat návrh komise. Chtěla bych se zaměřit především na tu okolnost, Zdali bychom si měli přát ekonomiku, která se bude pořád rozvíjet a zároveň bude zelenou ekonomikou. A to i z hlediska zachovávání pracovních míst. Bude to tedy průmysl, do kterého nebudeme muset zavádět žádné diskriminující prvky. Chtěla bych poukázat na to, že některá odvětví je potřeba znovu přeskoumat. Je potřeba přeskoumat, zdali tato odvětví splňují podmínky ITS. A to se týká například i sektoru cihlářského výroby cihel a střešní krytiny. Všude, kde něco stavíte, potřebujete toto odvětví. Tak tomu bylo, tak tomu bude proto je to důležité. Odpovědi komise v souvislosti s údaji které tento sektor předal komisi, tak ty by měly být... Já jsem prostě nepochopila, jestli si komise myslí, že jsou tyto údaje věrohodné, protože jsou to přece jenom soukromé údaje. Takže bych se chtěla, eh, bych chtěla požádat komisi, aby se ještě jednou zabývala tímto sektorem, tímto odvětvím. Netýká se to jenom Rumunska. Samozřejmě v Rumunsku je tato odvětví důležité, ale podle mě je důležité i ve všech ostatních zemích. Děkuji, pan Mege. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že první, co musíme mít na paměti, protože tady slyším od kolegu, že budeme mít seznam předkodaní, tak je to problémové z hlediska našeho vědávacího mandátu. Ale my jsme to tak nastavili v té legislativě pro tento poslední, tento, tento rok. Takže komise na základě této legislativy musí do konce roku 2010 ten seznam vypracovat. Já si myslím, že to načasání není optimální, s tím souhlasím, ale uh, Toto byla dohoda parlamentu a rady a pod velkým tlakem rady jsme e, souhlasili s tímto časovým termínem 2010, takže e, podle zákona komise musí ten seznam do roku 2010 vypracovat, my se to měnit nemůžeme. A já musím říct, že na mě, mě tady lobují obě strany, jak podniky, tak, e, tak nevládní organizace. A já všem říkám, prostě to rozhodnutí už padlo, my tu legislativu měnit nemůžeme. Určitě si pamatujete, že jsme byli velice nespokojeni, zejména v parlamentu. Ne, celý parlament. Někteří by bývali tady, to chtěli mít ještě dříve, ten seznam. Nicméně mohla by komise, prosím, říci, zda nám ten seznam působí potíže při vyjednávání, e, zda jiné země vypracovávají podobné seznamy, to by bylo užitečné vědět. A domnívám se také, Mm, se na nás lobuje, tak jsme lobováni, abychom to rozšířili do roku 2020, prodloužili. Máme to nastaveno na rok 2014. Já si myslím, že by se to prodlužovat nemělo, protože do té doby se může ještě leco stát. E, osobně se také nedomnívám, že bychom tam v této fázi měli dodávat sektory. Myslím si, že ten seznam už je příliš dlouhý. Buďme upřímní. E, všechny nezávislé odhady říkají, že ten seznam by měl být zestručněn ale také chci říct, že někteří v parlamentu chtěli, aby ten seznam zohlednil nepřímé náklady, proto je ten seznam tak dlouhý. Některé sektory tam jsou, protože my v parlamentu jsme tam něco přidávali do toho seznamu kritérií, podle kterých komise provádí vyhodnocení. Takže pro mě komise jedná v rámci svého mandátu. Eh, vyslechla jsem si to vysvětlení ohledně dopadu na třetí země, ale domnívám se, že pokud eh, proběhne ten přeskum po Koraně není mi jasné, jak bychom mohli vyhodnocovat eh, třetí země, dokud nebude pokorani. Čili optimální by asi bylo, kdyby se to dělalo v polovině příštího roku, to by bylo mnohem lepší, ale ta dohoda je taková, jakou jsme ji eh, vymysleli a podle toho se odvíjí nyní i situace. Čili jenom jsem chtěla připomenout, že komise nám plní svoji práci podle příslušné legislativy. Ano, a ještě pan Richard Zebr. Děkuji, pane předsedo. Je to tak, že seznam je dlouhý, ano, ale myslím si, že ten seznam také dlouhý být musí. Chci připomenout, že v Evropě jsme jediný, kdo má nějaký závazný systém. A přesto je energetická efektivita v Evropě pořád dvakrát tak vysoká jako v zemích, které takovéto systémy nemají, takže to má jisté ospravedlnění. A také odůvodnění číslo 16, které vešlo do textu, je správné protože průmyslu výroby cihel umožňuje nadále vyrábět v Evropě. Největší nespokojenost, kterou slyším ze strany podnikatelů, je ale netransparentnost rozhodovacích procesů. My v parlamentu nejsme příliš šťastní s komitologií, to je známé, ale myslím, že by komise, komisi rozhodně prospělo, kdyby zde jasně řekla, podle kterých konkrétních kroků postupuje nebo přání postupuje. Také je důležitá kom komunikace s dotčenými odvětvími. Ta by se měla zlepšit. A je také nutné přesvědčovat všechny zúčastněné, protože přece jenom je to systém, který bude mít velký finanční a ekonomický dopad na Evropu a její průmysl. Zástupkyně komise velice správně poukázala na proces benchmarkingu. Tady by byla přece určitá možnost zlepšit komunikaci. Víme, že ten seznam výjimek je rovněž podroben benchmarkingu a proto bych chtěl požádat komisi, aby nám vysvětlila, jak konkrétně plánuje nastavit benchmarky a jak chce zapojit parlament, eventuálně všechny zúčastněné do tohoto procesu benchmarkingu. Paní Slinghe, Děkuji, pane předsedo. Já jsem zaznamenala vystoupení týkající se sektoru eh, cihel, výroby cihel. Já si myslím, že bylo správně uvedeno, že eh, řada členských, eh, řadu členských zemí to trápí a v postupu kometologie s členskými zeměmi byl, bylo připojeno nové úvodní ustanovení do návrhu komise kde se skutečně apeluje na komise, aby tento sektor, toto odvětví vyhodnotila co nejdříve. My to také uděláme. Zmiňovala jsem i jiné, jiná odvětví, kterými se ještě budeme zabývat, čili to určitě máme eh, na programu. Eh, budeme to dělat v nadcházejících měsících. Jsme se sešli se zástupci těch odvětví a řekli jsme jim, jaké údaje nám musí poskytnout a jak my se to pak budeme ověřovat s členskými zeměmi. Eh, takže to určitě proběhne. Chci poděkovat paní McEwen za to, že nám všem připomněla o tom, co vyplývá z legislativy. My jsme skutečně zavázáni tím eh, legislativním termínem konec tohoto roku. My jsme si také v komisi nemysleli, že to byl správný přístup, eh, když jsme s tím návrhem eh, vystupovali. My jsme se proti tomu postavili v rámci spolurozhodování, ale takový byl výsledek. Takže budeme muset po Korani potom provést přeskum. Samozřejmě máme, máme také feedback ze třetích zemí, které viděly náš, náš seznam. Eh, komise tady to má formálně přijímat již koncem prosince, ale máme otázky. My jsme šli totiž eh, cestou cíleného dezagregovaného přístupu, tak abychom to nebrali skutečně odvětví po odvětví eh, a proto také ten seznam je dosti dlouhý. Je tam ale celá řada pododvětví. Kdybychom to stanovili na agregovanější úrovni, tak by tam bylo méně sektorů, méně odvětví, ale eh, zahrnovalo by to stejné emise nebo možná ještě více emisí. Takže ano, otázky nám kladeny jsou, musíme hodně vysvětlovat, že eh, pokud jste na seznamu, tak nejste ze systému vyňati. Naopak, eh, čili skutečně otázky kolem toho jsou. Ne, neřekla bych, že kolem toho je opravdu nějaké pozdvižení, ale otázek dostáváme hodně. Pan Zebr také hovořil o celárenství. Ano, my se tím ještě budeme zabývat. Ještě chci zareagovat na apel pana Zebra po větší transparentnosti a zapojení zainteresovaných stran. Já se domnívám, že od té doby, co jsme započali přeskum systému ETS, jsme šli cestou nejzaší transparentnosti a plného zapojení zainteresovaných stran. Máme zainteresované strany, kteří pokaždé přichází na naše setkání. U Carbon Leaky jsme už během spolurozhodování začali vést ty schůzky. Tři, čtyři proběhly ještě před hlasováním eh, ve výboru eh, v září. Všechny zainteresované strany tam byly. Měli jsme řadu i bilaterálních jednání se všemi těmi sektory a Pokud měli otázky hledně metodiky, tak abych ráda vás odkázala na hodnocení dopadu, kde je plně popsána ta metodika, eh, jak se, probíhá, jak se provádí eh, kalkulace nákladů a tak dále. Všechny tyto informace jsou k dispozici na našich webových stránkách. Samozřejmě můžeme vám znovu eh, ji říci, ale je to tedy, jsou to webové stránky DG Envy. Takže takový je náš přístup, plné zapojení zainteresovaných stran. Hodně s nimi spolupracujeme, kdybychom bývali neměli jich údaje, tak bychom asi ani ten seznam v aktuálního podobě nemohli vypracovat. Pokud o benchmarky, tak tady je to přesně stejný postup, jaký plánujeme. Už jsme měli několik schůzek se zainteresovanými stranami, informovali jsme o tom, co hodláme dělat ohledně benchmarku, spolupracujeme i s poradci, s konzultanty, Ehm, protože jde o to identifikovat těch nejlepších proměných 10% za každé odvětví a pododvětví eh, a budeme eh, potom eh, navrhovat ty hodnoty v nadcházejících týdnech a budeme o tom jednat se zainteresovanými stranami. První schůzka je plánovaná na začátek listopadu, proběhne jich ještě řada dalších v nadcházejících měsících a návrh komise vypracujeme do léta. Zase s tím způsobem rozhodování potom v dalších měsících v roku 2010 jako u carbon leakage v parlamentu, radě a tak dále. Čili eh, plně komunikujeme eh, se zainteresovanými stranami. Samozřejmě dnes nemůžeme poskytnout veškeré podrobnosti o tom, jak budeme ty benchmarky stanovat. Nejprve se musíme, musíme se zanalizovat tu studii a projednat to se zainteresovanými stranami, takže protože nám zbývá na té věci ještě rok práce, nemohu vám teď k tomu říct další detaily. Děkuji další kolo Florence. Děkuji. Myslím si, že při diskuzi o tomto seznamu musíme mít vždy na paměti to, jaké kompetenci má tato instituce, takže se zaměřím pouze na papír, který máme na stole. Samozřejmě existuje ještě celá řada myšlenek, které by bylo možné přednést k celému TOTu CO2. V podstatě můžeme tady buď říct ano nebo ne. A já bych nám radil, abychom se u tohoto dokumentu spíše zaměřili na ano, i když nás u toho určitě bude volat břicho, protože bychom si měli, vysk- na, bychom si měli uh, schovat veškerou naši munici do dalších debat, protože benchmarky, to jsou prostě ty uh, manipulovací prostory, které má komise, aby se odchýlila od eh, toho, nad čím se tady my dohodneme. Pokud tedy půjde o jistá tření, pojďme na ně rezignovat u tohoto seznamu, protože je těžké takovýto seznam sestavit. Myslím si, že budeme mít daleko větší manipula- eh, manipulační prostor u auction roll a u benchmarku, takže musíme prostě akceptovat, že ty lhuty jsou takové, jaké jsou. Samozřejmě si můžeme položit položit otázku, jak to vlastně, jak jsme vůbec došli k těmto výsledkům. Hovořili jsme o stech procentech, pak jsme řekli 80 by bylo taky hezké a najednou jsme u 75. Já to sice tak úplně nechápu, ale konec konců komise to možná na začátku vysvětlila, já jsem tady nebyl a za to se omlouvám. Takže si myslím, že vzhledem k tomu, jaká je situace, vzhledem k tomu, jaký právní akt zde máme na stole, tak v této situaci prostě musíme říct ano, sice se nám to nebude líbit, ale měli bychom právě proto eh, konsolidovat naše síly a při dalších diskuzích bychom potom náš střelný prach měli vystřílet, protože kolem otázky toho benchmarkingu, tam budeme mít naše pole působnosti, tam bychom eh, Tady bychom měli být velice opatrní a právě na, tu, na tyto změny bychom se měli zaměřit. Jo a promiňte, ještě mám jednu osobní poznámku. Vidím tady paní zpravodajku výboru. Co se ITS týče, velice jsem se s ní přa, přel, ale musím říct, že jsem přesto velice rád, že je opět zde a srdečně ji vítám. No vidíte, i usmíření e, se může odehrát. Já jsem se divil, že paní Hasi není na mém seznamu, ale ona mávala, dokonce zvedala svou cedulku, takže jsem ji na seznam přidal. Prosím. Děkuji. Děkuji. za to, že jste se mě konečně všiml, že se hlásím o slovo. já chci poděkovat zástupcům komise za jejich odpovědi, které vyjasnily celou řadu otázek. otázek od kolegů. Existují zde otázky právní povahy, hospodářské povahy a mm, mezinárodní politiky. Linda McEwen a také zástupci komise uvedli, že ten časový harmonogram vyplývá z legislativy. To je pravda, ta kritéria jsou stanovena legislativně, ale v té legislativě je také něco, co nebylo zohledněno v hodnocení komise, a to je článek 10, odstavec 18, eh, kritéria pro třetí země. Legislativa stanoví, že musíme zohledňovat také kroky jiných zemí a do jaké míry opatření a legislativa v oblasti klimatických změn v jiných zemích jsou srovnatelné s naší legislativou. Já jsem například byla informovaná o tom, že eh, brazilské ocelárenství a jeho efektivnost je stejně vysoká jako v Evropě. A musím říct, že podobné otázky nebyly zohledněny v tomto hodnocení komise. Takže kritéria stanovená v tou legislativou, z těch kritérií se ne zcela úplně vychází, ne ze všech. Přirozeně z toho vyplývá otázka, co hodlá komise učinit, Například je možné tuto věc zohlednit, až budete provádět odhad objemu obchodu nebo intenzity obchodu pro to, které odvětví v těch procentech nemohli bychom se domnívat, že země, v nichž opatření proti klimatickým změnám a efektivita výroby a tak dále jsou srovnatelné s našimi, by měly být vyňaty z tohoto hodnocení intenzity obchodu. Ale ještě dvě věci k obsahové stránce a k tomu, proč tento návrh rozhodnutí je velice zdálen optimu. Jednak je zde hospodářský, ekonomický důvod. Všichni ekonomičtí experti, jak jsme viděli na slyšení, které pořádala paní Dojlová v loňském roce, tak všichni tyto experti nám říkali, že nemáme nebo neexistuje prostě stoprocentně optimální alternativa, ale nejméně zlá alternativa by bylo nikoli povolenky zdarma, ale stoprocentní aukce plus eh, opatření na hranicích. Protože to udělování povolenek zdarma vede k systému, kde odvětví, které dostane povolenku zdarma, eh, ji prostě může prodat eh, a vyvážet do jiných zemí. Respektive můžete z toho zajistit příjem a vyvážet do jiných zemí. A to není označováno za carbon leakage, ale nebo to, tam nedochází ke carbon leakage, ale já si myslím, že teď nás nejvíce trápí signály z mezinárodní scény. Já jsem četla a možná i kolegové četli zprávy o postupu přijímání klimatic, eh, legislativy pro klima v USA. Argumentuje se tím, že Evropská legislativa je, co se jako příslip povolenek zdarma pro výrobce a s tím se operuje v USA. Politici, kteří se berou za nejlepší možnou klimatickou legislativu v USA, nám píší a říkají, vy, Evropané, nám stěžujete práci. Musím říci, že je velice, respektive píší nám, že je velice obtížné bránit eh, to lep, co nejlepší legislativu klima, když, eh, když eh, podnikat, podniky argumentují tím, že v Evropě se slibují povolenky zdarma. Super, Pětikajn. Děkuji, Pětikajt. Děkuji. Zaprávíme, že na celém světě, ať bude dohoda v Kodani jakákoliv, dochází k určitým krokům v oblasti energetické efektivity a klimatických změn ve všech oborech. A jak už jsme zde o tom hovořili, komise musí vyhodnotit kroky a energetickou efektivitu v třetích zemích, než je schválen tento seznam. A to je důvod, proč se mi tento návrh příliš nelíbí, protože skutečně tu nejsou vědecké, hospodářské nebo jiné argumenty, které by odůvodňovaly tak nízkou prahovou hodnotu. A proto bych skutečně uvítala lepší vysvětlení ze strany komise. Je možné nám vysvětlit podrobně, jaké zdroje a jaká data ověřovali, pokud jde o třetí státy z hlediska energetické efektivity jednotlivých oborů. A pokud se tak nestalo, proč? A můžete zveřejnit, jak jste postupovali, když jste se snažili vyhodnotit eh, tyto informace a jaké jsou vaše další plány, aby došlo k plnému vyhodnocení a pokrytí. A chtěl bych také vědět, zda komise požadovala pomoc nebo data od třetích zemí, které by přispěly k vyhodnocení energetické efektivity a dopadu uniku uhlíku v třetích zemích. To by nám pomohlo, ale zatím mám skutečně velmi nemilý pocit z tohoto návrhu a ty, ty úrovně jsou prostě příliš nízké. Pani Slingenberg. Paní Děkuji, pane předsedo. Opět. Chronologicky za to vrátím se k otázce pana Florence. Na předpoklady pro přístup hovořil o stoprocentních dražbách, z kterých jsme vycházeli. Pak jsme šli na 75%, v v návrhu komise pro rozhodnutí. K tomu došlo po konsultacích s právní službou, protože jsme museli bedlivě dbát definice nákladů podle článku 10 odstavec 15, kde je řečeno, že musíme dbát dalších nákladů vyvolaných touto směrnicí a pokud vezmete v úvahu, že ten seznam bude uplatnitelný na konci roku 2009, takže poběží na, do konce roku 2014. To je, a jsou to dva roce, 2013 a 2014, kdy bude pokryta třetí fáze obchodování. A defaultní úroveň povolenek zdarma bude poměrně vysoká. Bude to 80% a bude klesat postupně během každého roku. My jsme použili tyto defaultní hodněny, eh, hodnoty povolenek zdarma a použili jsme přísné úrovně, pokud je o benchmarking. A to bude mít za následek, že pouze nejkvalitnější, nejefektivnější zařízení dostanou 100%, 100% povolenky zdarma. A proto vlastně bychom uplatnili ten defaultní scénář pro veškerá tato řazení. A právní služba nám to řekla jasně. Kdybychom nezvolili tento přístup, ale stoprocentní dražby bylo by možné napadnout právně toto rozhodnutí a nebylo by v zájmu průmyslu mít rozhodnutí, kde by tedy rozhodnutí bylo napadeno před soudy. My jsme se maximálně snažili o analýzu, najali jsme konzultanty, pokud je o dostupnost dat, ale bohužel velmi obtížné vlastně srovnává data. Data, která jsou k dispozici, jsou data ad hoc a v řadě třetích zemí dochází k slibnému vývoji, ale které země mají skutečně platnou legislativu a kde jsou tyto snahy právně závazné. Víme, že Norsko, Island a Liechtensteinsko jsou součástí ETS a také EHP Švýcarsko má určitou legislativu, ale kromě toho vlastně nemůžeme zaznamenat podobné závazky, které by byly právně závazné. A tím se budeme zabývat opět pokodani, protože podobně jako vy věříme, že pokodani bude situace jasnější, pokud je o závazky jednotlivých zemí. A uvidíme, zda státy také tyto závazky naplní v národní legislativě. Jak už jsem řekla, požíváme různé konzultační kanceláře a uvidíme, jaké jsou výsledky v následujících týdnech a potom to bude zpřístupněno na našich internetových stránkách, ale budeme tuto věc nadále řešit a budeme se tím zabývat i po koreanské konferenci, jak řekla paní Hasi. Vezmeme to v úvahu, když se budeme zabývat obchodními informacemi a o to nám jde také nyní. Bude možné sledovat situaci v třetích zemích a vyhodnotíme i obchodní informace. Paní Pětikajnen zmínila také skutečnost, že procenta kritéria jsou příliš nízká a tady mohu jenom říci, že i to bylo projednáno v rámci spolurozhodování v loňském roce a výsledek je ten, který máme. Takže nemůžeme vycházet z ničeho jiného. Děkuji. Děkuji. Vesta Delega. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat komisi za její jednoznačné odpovědi. A chtěla bych slyšet upřesnění už jenom v jediném dalším bodě. Je to téma, které již tematizovali mnozí. Mám dojem, že eh, tady v tomto výboru sedí hodně fanoušků cihel, ale bylo řečeno, že se o tom budeme dál bavit v následujících měsících. Víte, ale to je odpověď, která je pro mě příliš vágní. Já bych chtěla vědět, že si toto uzavřeme úspěšně ještě do konce tohoto roku, než tedy bude uzákoněn tento seznam. Já si myslím, že by bylo pro, ten, pro toto odvětví dobré mít již k tomuto datu právní jistotu, jako ji budou mít jiné sektory. A nebo budeme moci výrobcům cihel dát právní eh, jistotu až eh, za rok, to znamená se spožděním jednoho roku. Pan Schlitter. Real problems. Já myslím, ten reálný problém, jak eh, řekla kolegyně McEvenová, je, že ta legislativa není nejlepší. Mám jako zvláštní příklad, jako například 100% povolenku zdarma, jakmile dosáhne těch kritérií. Možná by to mělo být 100% emisí nad nebo obchodu nad těmi kritérii. To by bylo logické potom. Ovšem, jakmile dosáhnete kritérií, tak je 100% to vyňato z aukcí. To je divné. Dále, Říkali jste, že máte benchmark a rok pro eh, vyhodnocení benchmarku je 2008-2010, ale budete to aplikovat v letech 2013 až 2014. Budete mít potom jednoleta kritéria efektivnosti, protože pokud ne, tak eh, co bude těch eh, top 10% v roce 2008, to bude stejný 2013 a 2014. Při eh, roční míře to je 1,5% by se vlastně ty emise měly snížit o 9 procent proti těm deseti nejlepším procentům. A nebo budeme mít 2,5% efektivitu, tedy pokles, což eh, k čemu došlo eh, k některým, k některým, v některých odvětvích, potom by benchmark měl poklesnout o 14%, čili budete to dopočítávat do roku 2013-2014, tak aby ten benchmark nebyl příliš slabý, příliš mírný? Tolik to je můj dotaz. Bas Děkuji. Bas Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to už zaznělo hodně o slabinách té legislativy, o tom, že ji nemůžeme změnit, o tom já dobře vím. Nicméně důležité je, že v této legislativě je možné ta, na ten seznam přidávat odvětví a podniky každý rok. Ovšem, pro vynětí z listu, vynětí z listu je možné pouze jednou, a to v rámci přeskumu po Čili zaměřme se na tento přeskum a dejme se k tomu jasné odpovědi. Kdy přesně k tomuto přeskumu dojde? Dále, zamýšlíte také, a to bych doporučoval, přizpůsobit kalkulace nepřímých nákladů, protože nyní se vychází eh, z faktorů eh, průměrných emisí, což, jak víme, tím se neřídí reálné náklady. A třetí otázka, do jaké míry komise plánuje získat lepší údaje od třetích zemí ohledně efektivnosti v rámci tohoto přeskumu, tak aby to kritérium, které není je zakotveno v legislativě a nebylo použito pro vypracování tohoto seznamu, eh, tak aby se s ním operovalo v rámci přeskumu, tak abychom měli jistotu, že tam jsou uvedeny ty správné podniky na tom seznamu. Pani Slingberg, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o ty cihly, ano, budeme se tím zabývat, jak už jsem řekla, setkáme se s oborem. Z údajů, které máme k dispozici, bylo evidentní, že tento podobor nesplňuje kritéria. Pokud obor anebo členský stát chce tedy tvrdit, že tento obor je vystaven významnému úniku uhlíku, tak je třeba to prokázat. A pokud to chce učinit členský stát, tak i to je možné. Nechceme se zavázat k určitému harmonogramu. Až budou data k dispozici, tak data zpracujeme co nejrychleji. Ale musím říct si úplně jasně, že specifický obor pokud splní tento bod, nebude doplněn do tohoto seznamu. Není to možné, protože pokud chceme dělat seznam v návrhu, který jste dostali v rámci regulačního postupu s kontrolou, tak by bylo třeba kontrolu znovu zahájit. A to není možné. A to je zatím vyloučené. A až nastane přestum, přeskum v příštím roce, tak tam bude možné ten proces zahájit a uvidíme, jak ten proces revize seznamu bude postupovat, pokud je o benchmarking, otázka pana Šlitra. To je postupný proces a určitě vás neseznámím s podrobnostmi právě nyní. Musíme mít na paměti, že výchozí bod pro benchmarking byl stanoven v legislativě a to je velmi jasně dáno. Komise se bude opírat o parametry, které již máme v legislativě, tedy průměrných nejlepších 10 z oboru. Další kritéria jsou také stanovena v legislativě. Technologický vývoj, substituční kapacita a podobně. Pokud jde o druhou fázi, i tam máme vytvořené benchmarky zařízení pro výrobu hnojiv byla, byla tedy zavedena na, na základě Nizozemsku. A pokles je tedy roční, to je určitá možnost. Ale chci zdůraznit, že i když máte pevný benchmark, je třeba pamatovat toho, že celkové roční snížení bude fungovat. Máte tedy 1,7% v, celkové, v celkovém objemu povolenek a to vlastně znamená, že se každopádně sníží ten objem povolenek. A pokud celková částka povolenek zdarma na základě benchmarku překročí maximální hodnotu povolenek zdarma podle legislativy, tak tuto situaci budeme muset řešit. Takže existuje celá řada omezení. Přeskum po Kodani, otázka pana Eichhauta. Komise má předložit zprávu do června příštího roku, to uděláme a uvidíme, co nám posky- jaké výsledky nám to hodnocení poskytuje. Zda otevřeme přístup v oblasti uniku, zda je třeba přeskoumat seznam všechny možnosti jsou otevřené, pokud je o Kodaň. Výsledek může být pozitivní, může být méně pozitivní, můžeme se držet 20%, možná půjdeme na 30%, ale dnes nemůžeme tvrdit, jaká bude situace. Ale, jak už jsem řekla, budeme se zabývat eh, závazky třetích zemí a zda tyto závazky jsou právně vymahatelné a právně závazné. To je otázka sama o sobě a do jaké míry můžeme věci dělat lépe. Na to budeme mít ještě čas a budeme tedy zjišťovat, do jaké míry můžeme zvýšit srovnatelnost a dostupnost údajů z třetích zemí, což není úplně jednoduché. Právě s cílem tedy právě po koreňské konferenci. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji již se nám nikdo o slovo nehlásí. Systém obchodování s povolenkami je jádrem politiky ochrany klimatu a proto je důležité, abychom celý ten systém přesně sledovali a kontrolovali. Vyslechli jsme, jaká je situace. Děkuji paní Slindbergové a komisi za odpověď na všechny otázky. Pozměňovací návrhy mohou být podávány do 8.10. do 12 hodin, takže do 8.10. do 12 hodin zasílejte veškeré pozměňovací návrhy. Další zasedání bude 9 10. ve Štrasburku. 19.10. bude se hlasovat o klimatických ustanoveních Evropského parlamentu. Děkuji vám a tímto uzavírám dnešní zasedání.